Okay, I think that... Dobře, já myslím, že už jsme počkali dost dlouho. Máme tady stínové zpravodaje. Někteří tady ještě nejsou, nicméně začneme. A já dám s potěšením slovo Mojce Klevě, která je zpravodajkou pro provádění a účinek opatření pro energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti. Prosím. Děkuji. Já budu mluvit mateřštinou, budu mluvit slovinsky. Torej, kolegice in kolegi, pred vami... Vážení kolegové, před sebou máte krátký pracovní dokument, který bude základem mé chystané zprávy o energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti. Jsem ráda, že si mohu vyslechnout váš názor na tuto věc, protože mi to hodně pomůže zpracovat zprávu v souladu s názorem našeho výboru. Energetická účinnost je jádrem strategie Evropské unie pro inteligentní, inkluzivní a udržitelný růst. Výhody všichni známe dlouho a všichni je uznáváme. Nicméně musíme toho udělat mnohem víc, abychom dosáhli našeho cíle snížit celkovou spotřebu energie o 20 do roku 2020. Abychom tohoto cíle dosáhli, politiky, které podporují energetickou účinnost, by měly sehrát velkou roli. Vylepšení energetické účinnosti má zásadní význam jak pro evropskou konkurenceschopnost, tak v boji proti změně klimatu. Investice do energetické účinnosti a příslušných opatření mohou přinést okamžité a hmatatelné výsledky jak pro domácnosti, tak pro podniky. Například snížení nákladů. Tak se vytvářejí nová pracovní místa, o tom neustále mluvíme, a je tak také možné podpořit nízkouhlíkový ekonomický růst. Protože politika soudržnosti je jednou z hlavních součástí opatření, která vedou k tomuto cíli. Evropská komise má v dalším programovacím období v úmyslu téměř zdvojnásobit podíl rozpočtu na politiku soudržnosti, který je věnovaný výdajům v souvislosti s klimatem. Patří tam větší výdaje na programy pro energetickou účinnost. Za prvé to tady bude větší rozpočet, za druhé bude to mít důraznější pozici mezi tématy a za třetí opatření, která vedou k energetické účinnosti, budou hrát jasnou roli v implementačních postupech. To jsou tři hlavní pilíře v rámci těchto opatření v souvislosti s politikou soudržnosti. Vyjednávání o celkovém víceletém objemu rozpočtu stále ještě probíhají a proto je opravdu důležité, abychom ještě jednou dali najevo členským státům, nakolik zásadní je dobře financovaný rozpočet pro politiku soudržnosti. Pouze na základě posíleného finančního závazku se Evropě podaří splnit cíl v rámci strategie Evropa 2020. Svou zprávou bych chtěla přispět k této živé debatě o významu energetické účinnosti. Chci posoudit dosavadní výsledky opatření která máme, která jsou zaměřena na energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti a chci tam také dát soubor doporučení, která by měla tato opatření v nadcházejících letech posílit. Nechci se plést do mandátu, který jsme dali kolegům loni v létě, když jsme hlasovali o společném legislativním rámci pro politiku soudržnosti a když jsme hlasovali o jednotlivých eh, nařízeních pro jednotlivé fondy chci využít parlamentní debatu k tomu, abych oběma institucím tady v Bruselu i národním orgánům, regionálním orgánům i orgánům místní samozprávy předložila jednoznačnou analýzu současné situace. Chci, abychom jim doporučili vylepšení pro posílení účinnosti energetické politiky. Ve své zprávě se chci zabývat třemi hlavními věcmi – Rada bych se dotkla úspěšné implementace současných opatření, toho, co máme v platnosti teď. Chtěla bych zjistit, proč jsou tato opatření úspěšná, proč jsou účinná. A v neposlední řadě chci předložit doporučení pro vylepšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti. Zpráva se samozřejmě zaměří na domovní politiku, politiku bydlení, a na celý stavební sektor. Tam spočívá největší potenciál energetické účinnosti. Myslím si, že když mluvíme o energetické účinnosti, musíme začít u budov. Ale kromě tohoto základního tématu nenechám stranou ani další odvětví evropské národní a regionální ekonomiky. Odvětví, kde opatření v rámci politiky soudržnosti mají přímý dopad na energetickou účinnost. Mám na mysli například veřejnou dopravu, malé a střední podniky, energetickou infrastrukturu a infrastrukturu pro uskladnění a přepravu a tak dále. Při popisu a při analýze těchto opatření se chci odpoutat od toho, že bychom se zaměřili pouze na regulatorní vývoj, ale chci se zaměřit především na implementační fázi, na osvědčené postupy a na problémy, které se týkají energetické účinnosti. poslední syntetické zprávy, souhrné zprávy, kterou připravilo předsednictví Rady, což je zpráva o implementaci evropského semestru, předsednictví dospělo k závěru, že poznámky národních delegací o energetické účinnosti ukazují, že faktory, které negativně ovlivňují vývoj energetické účinnosti jsou spíše praktické než regulatorní povahy. Patří tam nedostatečné informace a nedostatečné finanční pobídky, nízký profil energetické účinnosti a také neodpovídající implementace stávající legislativy. Kromě této zprávy a kromě nové legislativy, například směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetických vlastnostech. Budovy se zaměřím také na zprávu účetního dvora. Tato zpráva se zabývá nákladovou účinností opatření a je nemilosrdná. Doufám, že dostanu také zásadní informace eh, v nadcházející nebo chystané strategické zprávy komise. Je to zpráva o implementaci programů na období 2007 až 2013 a měla by být zveřejněna v březnu. Ráda bych řekla několik slov o poslední části zprávy. V této části chci vydlášit cestu do budoucna. Chtěla bych zdůraznit dva prvky. Na jedné straně plánování a koncepci budoucí podpory a na druhé straně nezbytné regulatorní změny a také koordinaci mezi jednotlivými úrovněmi zprávy a vlády a mezi jednotlivými fondy. Jsem přesvědčena o tom, že naše zpráva padne na úrodnou půdu. Chci říct, že jsem si velice dobře vědoma toho, co už náš výbor dělal ve vztahu k obecným nařízením, k nařízením o konkrétních fondech a vůbec v oblasti energetiky. Nechci, aby se opakovaly argumenty. Nechci psát o věcech, o kterých už jsme něco napsali. A proto se ve zprávě omezím na záležitosti, které se dotýkají pouze energetické účinnosti a jejího potenciálu. Se zájmem očekávám vaše připomínky, vaše návrhy, vaše podněty. Věřím, že budeme schopni spolupracovat, abychom zpracovali velice silnou zprávu s důrazným sdělením v nadcházejících měsících. Sdělením, které dáme ostatním. Děkuji za úvod Děkuji vám. Bylo to opravdu velmi vyčerpávající. Eh, děkujeme paní Kleváke Kuš eh, za tyto informace. Já musím říct ale, že mám určité parlamentní dejaví. Já mám pocit, že jsme o tomto problému už eh, mluvili, diskutovali, už jsme o tom hlasovali. My jsme hlasovali o energetické účinnosti v rámci Fondu soudržnosti a nyní máme zprávu, která se týká stejného tématu. Já chápu, že se eh, nemusíme soustředit pouze na energetickou účinnost, ale eh, já si myslím, že bychom si měli vybrat i jiné téma. Já jsem si tuto zprávu přečetla, tato zpráva práva je velmi zajímavá a je to velmi také přínosný přístup této problematice. Já jsem jako stínová zpravodajka podporovala práci na této otázce, protože si myslím, že energetická účinnost je velmi důležitá. A nyní navíc se energetická účinnost může podporovat z evropských fondů. Tato zpráva se opírá především o, veřejné e, budovy a já si myslím, že tady je ještě hodně práce, která je před námi. Máme několik tisíc budov, e, které vlastně vůbec neví, co je to energetická účinnost. A já jsem pouze proti těm novým cílům, protože kromě těch, které již byly stanoveny, protože si myslím, že zvětšovat počet těchto cílů si myslím, že je nadbytečné a přemýšlím o tom, jestli má vůbec význam, abychom dávali ještě stále více prostředků na energetickou účinnost z veřejných a evropských fondů. A také jsme proti tomu, aby se čerpaly finanční prostředky z jiných tematických fondů, například z fondu soudržnosti z jiných otázek, protože si myslíme, že to není dobré. A děkuji. Děkuji vám. A kdo se ještě hlásí ze stínových zpravodajů? Zdá se, že z žádné jiné politické skupiny se nikdo nehlásí, ale pokud se některý kolega chce přihlásit, prosím. Zdá se, že ne. Evropská komise? Evropská komise, chcete zareagovat? Ano? Prosím, prosím, představte se. Dobrý den, moje Karino Děkuji za slovo. Jsem z generálního ředitelství pro městskou politiku Evropské komise. Děkuji za pozvání, děkuji za vaši práci. Tato zpráva je vítanou zprávou, dobře načasovanou, protože na to oblast, jak jsme slyšeli, získává důležitosti v posledních letech i vzhledem k našim cílům pro rok 2020, úspora energií, Dále je to směrnice, která se týká energetické účinnosti budov, všechny tyto záležitosti, do kterých byl Evropský parlament v posledních letech zapojen a zároveň roste důležitost v rámci programů, stávajících programů kohezní politiky. Alokace byly navýšeny, když jsme začínali před několika lety, představovala tato částka asi 4 miliardy se v celé této oblasti, zatímco ve stávajícím období představuje asi 5,5 miliardy připravených prostředků, čili vidíte, že neustále roste tento rozpočet, dochází k přesouvání priorit mezi členskými státy, mezi regiony v této oblasti. Samozřejmě i díky tomuto pozměňovacímu návrhu v roce 2009. Eh, jsou to investice, které máme nyní k dispozici do oblasti budov a bydlení ve všech členských státech. Všechno jsme si vyslechli, nyní probíhají jednání s vámi, s parlamentem, ohledně rámce pro další období. Navrhujeme zacílení na tuto oblast, o které jsme hovořili, alespoň minimální alokace, samozřejmě v souladu se strategií EU pro rok 2020 a síly 20% procentních úspor v oblasti energii. Navrhujeme více revolvivongých nástrojů, to znamená různé půjčky, úvěry, které se mohou přelévat, tak abychom měli posílený efekt a mohli bychom um, posílit to další období, poučit se z toho, jak vypadalo stávající období. A nyní ta cestovní mapa kterou potřebujeme v této směrnici, nové směrnici pro energetickou účinnost. Každý členský stát musí do dubna příštího roku již připravit takzvanou renovační mapu pro národní no, oblast národních budov, bydlení a tak dále. To bude důležitý strategický dokument, který nám umožní řídit plánování operačních programů, investice a tak dále. Tato zpráva bude nesmírně důležitá, dobře načasovaná, jak už jsem se o tom zmínila. Podívali jsme se i na rok 2011 u nás na komisi hodnocení tohoto roku, jak to vypadalo v členských státech, pokud jde o energetickou činnost a bydlení. Ovšem to byl takový počátek celého období a nyní již vidíme ty dobré příklady, osvědčené příklady, to by mohlo být užitečné pro další období, pro jednotlivé členské státy doporučení, jak jste se o tom zmínila pro tuto oblast. A nesmíme zapomínat ani na to, že v této oblasti situace prostě se liší v jednotlivých členských státech, někdy dokonce i mezi regiony, především když hovoříme o rezidenčních budovách, jsou to různé struktury majetkových vztahů, různé mm, jiné podmínky. To znamená, že budeme potřebovat i řešení, která budou šitá na míru, když uvažujeme o těchto opatřeních, o těchto investicích. Obecná doporučení, osvědčená praxe, to je nesmírně užitečné. Ano, ovšem nesmíme zapomínání na to, že do určité míry budeme potřebovat i řešení šitá na míru. Děkuji. Thank you, thank you very, very much. Um, can I... Mnohokrát děkuji. Já sám za sebe bych také rád něco řekl. Především děkuji za tento komplexní přístup. Možná, že bych tomu řekl, že zvlášť, když se podíváme na nástroje politiky soudržnosti, je možné, že bychom větší pozornost měli věnovat nařízení nebo změně nařízení z roku 2009. Říkáme, že je to něco navíc. Ne, to nebylo jenom něco navíc, to byla velká změna. To byl průlom. Nešlo jenom o energetickou účinnost bydlení, ale obecně celoevropsky. Takže je dobré podívat se na osvědčené postupy, ale chci také znát špatné postupy. V tom smyslu, proč se tyto věci nezohlednily. Protože v příštím období budeme mít opět takovéto možnosti a zase nemáme povinný cíl pro energetickou účinnost, takže je opravdu důležité vědět, proč se některé věci zohlednily a některé ne. A možná, že bych eh, mohl požádat, aby ve vaší zprávě byl nějaký důrazný odstavec v tomto smyslu, protože toto my chceme změnit v našem nařízení. A teď když budeme pracovat na tom nařízení na základě našeho mandátu, jde také o implementaci. Jde o to, jak to bude fungovat. A zástupkyně komise už říkala, že situace se liší, jak z hlediska agendy energetické účinnosti, tak jinak. Takže já bych možná řekl, že toto by mělo být možná jádrem vaší zprávy, abychom si vyjasnili, o jaké konkrétní nástroje politiky soudržnosti se jedná. Rozlížím se po kolezích ale myslím, že je to všechno tak jasné, že dáme znovu slovo zpravodajce. Ano, možná, že pár věd na závěr. Já naprosto souhlasím s paní Kolárskou, Bubinskou, chci ji ujistit o tom, že jedna z hlavních věcí, které se objeví ve zprávě, jsou budovy, bydlení, energetická účinnost. Ve výboru FAM se dnes bude hlasovat o stanovisku, které jsem právě dokončila, týká se sociálního bydlení. To k tomu rozhodně bude patřit. Karim Adel je zpravodajkou, štírovou zpravodajkou za ALDE. Věnuje se tomu i výbor pro zaměstnanost, takže to rozhodně bude součástí této zprávy. Pak pokud jde o ty osvědčené postupy a neosvědčené postupy, ano, tady také souhlasím. Je zajímavé vidět, proč je implementace tak velký problém, když se mluví o energetické účinnosti. A já se pokusím najít nějaké, neřekla bych, špatné postupy, ale zaměřím se na to, proč se neudělalo to, co se dohodlo. Také souhlasím s Evropskou komisí, pokud jde o snahu podpořit větší použití finančních nástrojů, k tomu už taky bylo stanovisko k finančním nástrojům už před rokem. A já jsem velkým zastáncem implementace finančních nástrojů. Toto je pouze pracovní dokument. Snažila jsem se dát dohromady nějaké myšlenky, podněty a v nadcházejících týdnech to zpracuju, takže ještě budeme mít čas k diskuzi i v tomto výboru. Takže děkuji za všechny vaše poznámky. Já je zohledním a začnu pracovat na zprávě. Dobře a mnohokrát děkuji za tuto orientační debatu k pracovnímu dokumentu. Teď si vezmu kladívko. Do deseti, ano, do deseti. Zasedání je odročeno do deseti, sedím tady poprvé a už máme půl hodiny k dobru. Můžete nám třeba vyprávět eh, příběhy ze svého dětství nebo něco podobného? Oh, yes. We prefer the political career. <laughs> kolegové, zkontrolovali bychom, zda nám funguje hlasovací zařízení. Prosím, abyste zasunuli své kartičky a Miguel provede hlasování. Zahajuji hlasování. Ano. Ano, není nás nějak moc zatím. Uvidíme někteří nehlasovali, tak já nevím, zda ne, nefunguje. 30 lidí s kartičkami máme, ale jenom 26 hlasovalo. Končím hlasování. Anybody? Nějaký problém, Konstance? Než eh, začneme se samotným eh, hlasováním, tak já bych chtěla položit jednu otázku a také vyjádřit jednu připomínku. Já bych chtěla říci, že naše eh, politická skupina má na, není samozřejmě proti potravinové pomoci nejchudším osobám, ale tady v této zprávě jsou určité komplikace. Ten hlavní problém je, že ta zpráva byla předložena například ve francouzštině, už jsme o tom hovořili. Dobře, tedy stojíme před hlasováním. Uh, a já bych tedy chtěla skonstatovat, že tady máme dvě věci, které jsou problematické v tomto stanovisku. Za prvé zvýšení finančního obnosu. My zatím jsme eh, v jednání, eh, pokud jde o středně dobý finanční rámec se, se eh, hlavami státu a šéfy vlád a tady už máme konkrétní finanční obnos. Takže já si myslím, že se nyní nacházíme eh, v situaci, kdy bychom měli hlasovat o zvýšení rozpočtu. Takže jestliže my jakožto politická skupina bychom hlasovali proti, tak to neznamená, že bychom k tomu měli politické důvody, ale věcné důvody. A to proto, že se nacházíme uprostřed eh, vyjednávání, protože eh, si myslím, že bychom neměli zde operovat s těmito finančními obnosy. A potom za druhé je tady velká řada pozměňovacích návrhů a tam se hovoří o systémech eh, kontroly a zprávy ze strany komise a cílem je tedy tyto systémy eh, zrušit. Co se týče finančního nařízení, tak jak všichni víte, eh, jedná se o nový právní základ Týká se to potravinové pomoci, je to v rámci ESF, v rámci politiky soudružnosti, je to v rámci sdílené zprávy a je potřeba říci, že už existují odpovídající kontrolní systémy. Můžeme o tom hovořit, jestli by se to mělo zjednodušit. Ano, ale já si myslím, že bychom to neměli celé vyškrtnout. Proto já bych byla proto, že bychom měli odložit hlasování, měli bychom to ještě zrevidovat a počkat si na další možnosti toho, že bychom přistoupili k novým kompromisům či vypracovali nové pozměňovací návrhy. A v případě, že mě většina nepodpoří a budeme dnes hlasovat, tak prosím zapište do zápisu eh, naš, naše prohlášení a proč eh, jakožto politická skupina nebudeme moci hlasovat pro tak. No, no, no, no, for the final. No. Okay. Yes. I, I... Ano, prosím. Alan. Konstanc nám to vysvětlila, proč teda nebude schopna hlasovat ohledně jedné části této zprávy. Ale zároveň nám rovněž řekla, že není proti pomoci nejchučím osobám. Ano, víme, že o rozpočtu se nyní hlasuje, vše ještě nebylo rozhodnuto, dále jsme tam dali to x místo těch čísel a tak dále. Ovšem, nikdo nemůže spochybňovat to, že když se podíváme na kontext krize, ty nejchudší osoby vlastně nikdy nebyly tak chudé a nikdy neočekávali tak netrpělivě možnost jakékoliv solidarity ze strany Evropské unie. Čili ano, pokud jde o ty technické argumenty nebo jiné argumenty, prostě podle mého názoru do této rozpravy nepatří. Je škoda se opírat o tyto argumenty a kvůli tomu nehlasovat nebo hlasovat proti této zprávě. To jsem chtěla říct Pokud jde o diskuzi, já samozřejmě poprosím ještě i zpravodaje. Lambert by nám k tomu ještě něco chtěl říct za EPP. Jestli dovolíte. Ano, já jsem trošku zneklidněn. V podstatě těsně před hlasováním začínáme zvažovat tento dokument, jak byl připraven a tak dále. Já mám pocit, že to je dokument dobře připravený, že ten hlasovací seznam je dobrý a pokud z nějakých důvodů výbor vyslat nějaký signál, možná bychom to mohli udělat nějakým jiným způsobem a ne, že zde budeme opětovně otvírat tento již dobře připravený dokument. Ano, všechno zapadá do nějakého většího rámce, to je pravda. Všem toto, je, toto jsou malé částky, měli bychom být pružní, měla by tam být určitá pružnost. Já proto navrhuji, abychom hlasovali abychom dodrželi ty připravené kompromisy, aby jsme takto postoupili v této záležitosti, abychom nestratili čas. Děkujeme. A nyní bych poprosila pana zpravodaje Jonuse Omarši. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Mě to trošičku překvapuje, tato rozprava, která probíhá před několik minutek před hlasováním. Asi bychom měli vyjasnit vzájemné pozice. A rád bych řekl, ano, já samozřejmě jsem rád, že došlo ke kompromisu. V podstatě téměř všechny politické skupiny se dohodly na tom kompromisu v rámci práce, kterou jsme odvedli na této zprávě. Třetí věc. Myslím si, že poslanci, kteří jsou zde přítomní, mají právo postupovat podle svých stanovisk, právo bránit svá stanoviska, která považují za správné. A my jsme se snažili spojit tato stanoviska do kompromisu. Jiné stanoviska jsou osobnější, ty nejsou zahrnuty do kompromisu. Například záležitost ohledně rozpočtu. To je symbolický pozměňovací návrh, který jsem chtěl já osobně předložit, ale který není součástí kompromisního návrhu. To znamená, že všichni máte právo hlasovat, jak budete samozřejmě považovat za vhodné. A poslední záležitost, otázka, kterou jsme položili sekretariátu, pokud jde o právní validitu pozměňovacích návrhů, pokud v této oblasti odpověď jsme obdrželi, odpověď je jasná. Tyto pozměňovací návrhy jsou právně práv, jsou právné, to znamená, že nám nic nebrání v tom, abychom hlasovali o této zprávě, která je opravdu velice očekávanou a myslím si, že by nebylo vhodné, abychom odkládali toto hlasování. Děkuji vám se omlouvám ještě Marie Teres, bych chtěla, já opravdu nemohu pokračovat v této diskuzi, protože si myslím, že to, co jsme mohli udělat, už jsme udělali, prostě mi no, nebylo to nepřípustné podle sekretariátu a tak dále. Vzali jsme v potaz poznámky i Konstance, dáme to do zápisu. Já nevím, Lambere, Alanes, tak chcete, aby vaše připomínky rovněž byly v zápise našeho jednání. Pokud máte zájem, tak ano, tak to uděláme a budeme muset přistoupit k hlasování. Samozřejmě, že co můžeme udělat, je, že bude-li tam nějaký problém, mohli bychom ještě informovat o těch právních problémech, protože EMPL je hlavním výborem, možná budou dělat nějakou hlubší analýzu, to můžeme samozřejmě udělat. Pokud by vám to nevadilo, ráda bych zahájila hlasování. Ještě prosím, kolegyně, jenom paní předsedkyně, já budu hlasovat rukou, protože se zdá, že jsem zapomněla kartu. Dobře, takže sekretariat se na vás bude dívat. A začínáme. První kompromis. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 152. Ne? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se,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 a 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 176 a 177 pro, proti. Myslím, že je to zamítnutý návrh, ale ověříme to. 176, 177. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 na 20, to znamená, protože někdo ještě kontroluje to hlasování rukou, čili je to zamítnuto. 38 pro, proti. Myslím, že jsme to zamítli, ale ještě to ověříme. 38. Končím hlasování. 21 proti 17, takže jsme to přejali. 39 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to stejná většina, ale zase to ověříme. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 k 17 přijato. 40. Ústní pozměňovací návrh. Někdo je proti tomuto návrhu? Není-li tomu tak, budeme hlasovat v pozměněné formě. Kdo je pro, proti? Ověříme to. 40. v pozměněné formě. Končím hlasování. Přijato. 22 na 17. 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. Počkáme chviličku. V 189 a 188, Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Za... Takže to ověříme. 189, 188. Končím hlasování. Jak jste hlasovala? Zamítnuto. 45. To nám by... Ne. Ne, ne. To bylo, to bylo zamítnuto. Tak, jelikož to bylo zamítnuto, tak 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 190, 191 pro, proti, zdrželi se přijato. 193, 192 to jsou identické návrhy pro, proti, ověříme to. 192, 193, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 47 a 194, to jsou identické návrhy pro, proti, zdrželi se. Myslím, že jsme to přijali. 48, 196, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 49 a 198 a 199, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 201, 200, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. 200 a 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jak jste hlasovali? Ano, zamítnuto. 19 na 20. 50. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 50. Myslím, že jsme to zamítli, ale ověříme to. 50. Končím hlasování. Zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvěstě tři, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis jedenáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 207 pro, proti, zdrželi se přijato. 208 a 209, kdo je pro? proti, ověříme to. 208 a 209. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 proti 17. Chviličku počkáme. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 53. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Ověříme to, 53. Končím hlasování. Přijato. 23 proti 16. 54. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 213. 212. 212, omlouvám se, říká paní předsedkyně, 212 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 213 pro, proti. Ověříme to. 213. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 proti 21. Myslím, že je to zamítnuto, i kdyby kolegyně hlasovala pro 55. Kdo je pro? proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto. No, ověříme to, neviděla jsem to jasně. Ověříme ještě jednou, 55. Končím hlasování, přijato. 56, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 215 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58. 58. Ústní pozměňovací návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Není tomu tak, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 218. Pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 219 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 222, 223, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 224, 225, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 226, pro, proti, zdrželi se, přijato. 227, pro, proti, zdrželi se, přijato. 228, pro, Proti. Zdrželi se. Přijato. 229. Pro. Proti. Zdrželi se. Nevím. Ověříme to. 229. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 230 a 231. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 232. O tom nehlasujeme. 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 233 a 234, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 a 236 pro, proti, ověříme to. 235 a 236. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 17 proti 22. 237 pro. Pro. Proti. Ověříme. Ověříme 237. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 18 proti 2, 21. 59. Ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Ne. Budeme hlasovat po změněné formě. Kdo je pro? 59 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 60. Hlasujeme o 60. Kdo je pro? Proti. Ověříme to. takže je to zamítnuté. A nyní 238, 239, kdo je pro, proti. Myslím, že je to těsné, ověříme to. Takže ještě jednou 238, 239, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 proti 18, takže jsme to schválili. 240 nám vypadlo, 61, 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, musíme to ověřit. 61. No, zdá se, že opravdu se nám ty koalice tady nějak mění. Končím ano, hlasování 20 proti 18. Přijali jsme to 241 pro. Proti. 241. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 proti 18 schválili jsme to. Kompromis 14 schválený, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, 249, kdo je pro, kdo je proti. Myslím, že jsme to zamítli. 248 pro, proti, zdrželi se přijato. 64 tam teda došlo k nějaké úpravě v překladu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 67. Pro? 67 pro, proti, zdrželi se přijato, 251, 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 255 pro. 255 proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ještě chviličku počkáme. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 72 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 24 bylo pro. 260, 261, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 74. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19, ano, 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 79. 79. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 274, 75 a 76. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 80. Kdo je pro? Proti, Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 proti 18. Takže 278. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 279, 280, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 283 a 84, kdo je pro? 283 a 284, kdo je pro? Proti? Já mám pocit, že ano, pokud teda všichni socialisté Následují váš příklad, myslím, že ano, myslím, že jsme to přijali. 285 a 286. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Musíme to ověřit, protože se zdá, že málo lidí hlasuje. Zahajují hlasování. Končím hlasování. 22 proti 17. Takže přijato. Ještě chviličku. Ověříme to. A nyní 303. Prosím, abyste se podívali trošku dál na svém seznamu. Je to 303, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 304, to byl identický návrh, to jsem zapomněla říct. 305. Kdo je pro? Ambere. kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 306 a 307. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 308 a 9. To jsou identické návrhy. Takže v podstatě až do 311 jsme hlasovali a nyní nás čeká 312, 313, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 314 a 315, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 316 a 17, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že jsme to přijali. Počkáme chviličku. Počkáme, protože je to velice komplikované. So we go to 319. Takže 319. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 20, 21, 22, 320, 321, 322. Kdo je pro? Proti? Prověříme to. 320, 321 a 322 a 323. Hlasování je ukončeno a byly přijaty. Takže teď 324,25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 326 a 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 328 a 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 330 a 31. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. 32, 33 pro, proti, zdrželi se přijaty, 34 a 35 pro, proti, zdrželi se přijaty, 336 a 37 pro, proti, zdrželi se přijaty, 338 a 39 pro, proti, zdrželi se přijaty, 340 a 41 pro, proti, zdrželi se přijaty, 342 a 3 pro, proti, zdrželi se přijaty, 344 a 5 pro, proti, zdrželi se přijaty, 346 a 7 pro, proti, zdrželi se přijaty, 348 a 9 pro, proti, zdrželi se přijaty, 350 a 51 pro. Počkejte okamžik. Ano, omlouvám se. Chtěla jsem to projít rychleji. To nejde. Takže 350. Jenom 350 pro, proti, drželi se. Přijat. 351 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Teď můžeme vzít 2, 352, 3. Ty už byly přijaty, omlouvám se. Teď úvodní ustanovení. Úvodní ustanovení 1, což je pozměňovací návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Na kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 94 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 100 pro, proti, zdrželi se přijat. 10 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že byl přijat, ale prověříme. Prověříme si stovku. Desítku, omlouvám se. Ano, dobře, možná máte pravdu. Hlasování uzavřeno. 19 ku 19 máte pravdu, nebyl přijat. A ne, byl přijat, protože je to 20 ku 19. Takže byl přijat. Takže 101 byl přijat, protože jsme měli jednu chybějící kartu. 101 pro, proti, zdrželi se přijat. 103 pro, proti, zdrželi se přijat. 102 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijat. 110 pro, proti, zdrželi se přijat. Nejste si jistí, já jsem si jistá, ale můžeme to prověřit. 110. 110. Hlasování je zahájeno. Protože proti byli jenom EKR a socialisté. Ano, byl přijat. 111 pro, proti, zdrželi se, přijat. 112 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. 119 pro, proti. Prověříme si 119. Hlasování zahájeno. Hlasování uzavřeno a byl přijat. 118 ten padá. Dobře. 120. Hlasujeme. 120. Pro. Proti. Prověříme si 120. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A byl přijat. 121 pro, proti zdrželi se přijat. 122 pro, proti zdrželi se přijat. Kompromis 28 kompromis 28 pro, proti, přijat. 129, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 129 pro, proti, zamítnut. Nejsem si jistá. Prověříme 129. Hlasování je uzavřeno a byl zamítnut 19 k 21. 130 pro, proti, zdrželi se přijat. 132 a 133, o tom se nehlasuje, ty byly přijaty. Takže 131, to je ve dvou částech, hlasujeme o první části. Takže kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuta. A teď budeme hlasovat. Ne, to už je všechno přijato. Takže teď přejdeme na 20 a 145. 20 a 145. To je úvodní ustanovení 27, aby to bylo snadnější pro, proti, zdrželi se přijato. 21. Kdo je pro? 21. 21. Lamere, vy jste proti? To je moje úloha. Bohužel byl zamítnut, pokud vidím. 22 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je přijat, ne? 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 147 a 148, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování, to bude elektronicky, takže hlasujeme, prosím. Hlasování je uzavřeno a je to 27 ku 5 ku devíti, ale byl přijat. Velkou většinou. V každém případě, takže vám děkuji a blahopřejeme Junosovi a přejdeme na další hlasování, což je sociální bydlení. Pana Karony. Můžeme začít hlasovat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 2. Pro? Je tady ústní pozměňovací návrh, pokud nikdo není proti, budeme hlasovat o tom kompromisu v pozměněné podobě. Takže kompromis 2 v pozměněné podobě pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Pane bože, co teď? 27. Návrh 27. Pro, proti, zdrželi se přijat. Teď kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se přijat. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 46, to je hlasování ve dvou částech. První část 46, kdo je pro, proti, prověříme si první část. Hlasování je zahájeno. Končíme hlasování a je to 23 ku 17, takže byl přijat. A druhá část, kdo je pro, pro druhou část? Kdo je proti? Já myslím, že byla zamítnuta, ale prověříme to, omlouvám se, nejsem si jistá, takže prověříme si druhou část. Uzavíráme hlasování a bylo to zamítnuto. 17 k 22, 48, kdo je pro? 48. Kdo je proti? Já myslím, že byl zamítnut, ale prověříme si 48. Hlasování zahájeno. Hlasování je uzavřeno. A návrh byl zamítnut 17 k 22, takže závěrečné hlasování. Zahajujeme hlasování. Hlasování je uzavřeno. 36, nikdo proti, 3 se zdrželi, takže to téměř dokonale. Blahopřejeme. Ukončili jsme hlasování. Myslela jsem si, že budeme mít pozdění. Ano, Lambere? Chtěl bych oznámit, že tady máme brožurky s určitou pozvánkou. Není to politická záležitost, ale týká se to inteligentní specializace. Vy víte, jak moc mě na tom záleží. Vezměte si, prosím vás, tu brožurku. Není to v nizozemštině, je to v angličtině. Zvlášť pro vás. Speciálně pro vás. Děkuji. Sorry, but we, we have... Omlouvám se, ale musíme zasedání přerušit, než přijde pan komisař. Doufám, že přijde ještě před eh, určenou hodinou a budeme pokračovat. Vážený pane komisaře, my nejsme schopni tady zahájit naše jednání. Máš pravdu. Uh, dear colleagues, we are... Milí kolegové, kolegyně, zahajuji naše jednání a okamžitě poprosím pana komisaře, aby nám na úvod řekl pár slov. Poté samozřejmě bude mít otázky, odpovědi z Flora. Vážený pane komisaři, máte slovo. Děkuji za slovo. Milá Danuto, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji vám za tuto možnost, kterou jste mi nabídli, abychom se sešli a vyměnili si názory ohledně Eh, současné situaci současné situace. Já vám ještě jednou eh, děkuji také za silné nasazení parlamentu eh, v otázce víceletého rámce. Já si myslím, že je potřeba, abychom vyslali signál z Evropy. Také pokud se jedná o soukromé investory a trhy. Musíme tedy vyslat signál, který se týká současné situaci situace. Politické posouzení eh, MFF je velmi důležité, skládá se to z několika vrstev. Musíme si uvědomit, že pokud nebude dostatečné navýšení rozpočtu pro výzkum a vývoj, tak to určitě není dobré. Potřebujeme také dostatečné prostředky pro boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, ale potom zase třeba nezbyde tolik peněz pro regiony či zemědělství. Já bych zde v tomto kruhu chtěl říci následující. Co se týče struktury rozpočtu, tak je potřeba, aby tato struktura zohlednila novou uh, architekturu uh, regionu a je potřeba to uh, podpořit a je potřeba se zmínit také o nových uh, strategií uh, regionálních politik a je potřeba, aby to tak uh, bylo zachováno co nejdéle je to možné. Je potřeba také ale se zmínit o bodech, na které nahlížím kriticky a já e, často se cítím osamocen, pokud je o N plus 3 e, a týká se to konceptu e, better spending. Já si myslím, že to vede k tomu, že mnoha úsilí ze strany mých eh, kolegů a kolegyň, takže se snažili o kvalitu implementace jednotlivých os. A samozřejmě zde existují rizika, protože eh, pokud bude eh, dlouhé překrytí jednotlivých témat. A pokud jde o konzervativní výpočet, tak my vycházíme z toho, že minimálně 40 našeho očekávaného rozpočtu bude eh, tento rozpočet vydán až po roce 2020. Takže to je ilustrace toho, co to znamená N plus 3. Já také lituji toho, že existují eh, očekávané samozřejmě škrty v rámci území spolupráce. A to je ta oblast, kde právě Evropa má největší přidanou hodnotu. A to si myslím, že je špatný signál, pokud bychom takovýto signál vyslali. A je důležité, aby eh, parlament eh, zlepšil současnou situaci, protože to by určitě vedlo k důležitému signálu, který bychom jako Evropa vyslali. E, takže co se týče tedy té kritiky, tak je, se týká to otázky e, jednoty mezi hlavy státu a šéfy vlád, ale je důležité zde poukázat na to, že na naší straně potřebujeme tuto otázku rychle vyřešit. A potom ta jednání, která jsou v naší oblasti tak dobře pokračují a na to si myslím můžeme být hrdí na rozdíl od jiných eh, odvětví. A myslím si, že je důležité, abychom pokračovali v tomto tempu. Tak je důležité, abychom eh, měli eh, pevné programy a abychom je neohrozili. Také co se týče časových lhůt, tak všechny členské státy i budoucí členské státy, eh, Chorvatsko, takže jsme je požádali, aby do června měli první eh, návrh, eh, co se týče partnerství. A máme tedy mm, všechna oficiální rozhodnutí, abychom mohli přistoupit k jednotlivým rozhodnutím a také, abychom mohli pracovat na operačních programech. Zde je tedy zřetelné toto úsilí, abychom měli hladký přechod z jednoho období do druhého. Ale potřebujeme také k tomu formální rozhodnutí. Co je také důležité, je to, aby eh, členové výboru reži a určitě se mnou sdílíte tento názor, že veškeré úvahy o víceletém finančním rámci tak eh, musí směřovat eh, k tomu, abychom neohrozili regionální politiku. Týká se to investiční politiky, protože ta investiční politika těží eh, z, mm, z toho, že se může spolehnout na ty jednotlivé plány a že může disponovat finančními prostředky. Proto já bych eh, chtěl požádat vás, abyste pokračovali ve vašem nasazení. Během eh, trialogu mnozí z vás jsou přímo součástí, buď jako spravodajové či stínoví spravodajové. A já si myslím, že jsme eh, všichni na stejné lodi a ubíráme se stejným směrem. A je důležité, abychom do léta došli k politické jednotě. Komise, všichni, kteří tam pracují a osobně i já, jsme vám vždy k dispozici. Potom další dvě věci, které jsou důležité, a to stav eh, diskuzí. Ještě jsou tam určité věci, a to eh, se týká té minimální části. Musíme na tom pracovat rychle, abychom eh, došli k rychlému řešení pro ESF. Určitě je důležité, aby zvláštnosti jednotlivých regionů a členských států, abychom zohlednili a abychom umožnili flexibilitu. A co se týče základní koncepce, tak tu nesmíme ztratit ze zřetele. Potom ta druhá věc, když hovoříme o better spending a o jednotlivých pilířích té reformované politiky, tak tady se jedná o tematickou koncentraci a zde bych na vás chtěl apelovat. Je důležité, abychom případě tematické koncentraci si uvědomili, že to slouží k tomu, abychom mohli realizovat společné evropské cíle. A musíme se soustředit na tyto cíle a dát k dispozici tyto finanční prostředky. A v těch zemích, kde je ta struktura nižší, tak je důležité, aby byla politika viditelná, aby to odpovídalo a to má potom pozitivní efekt. Ale co je zásadní, je to, abychom se soustředili na ty záležitosti, které jsou v souladu s Evropou 2020 cíly růstu. My jako komise jsme ukázali, myslím, dostatečnou flexibilitu, ale flexibilita ve smyslu všechno je možné, to si myslím, by byla milná interpretace pojmu flexibilita, protože pružnost eh, znamená řešení na míru, ale v rámci toho, o co se společně snažíme. A to je Evropa 2020, strategie 2020. Proto bych vás chtěl požádat o podporu. Já vím, že co se týče volebních okrsků, Eh, takže tam, jak, jak se na to nahlíží, ale já si myslím, že právě bychom se měli soustředit na ty otázky, na ta témata, která jsou součástí strategie 2020. A abychom eh, to mohli dát eh, do souladu tak, aby to bylo k dispozici jednotlivým regionům. A potom co se týče struktury politiky a to, co se kritizovalo dříve a na čem jsme se dohodli, je to, že se musíme poučit z našich chyb. Ještě jednou vám děkuji za dosavadní podporu. Čekají nás velmi těžké měsíce, ale doufám, že na konci dne že na konci celého toho procesu eh, to budeme pracovat pro zájem našich občanů a regionů. Děkujeme, Johannesi, a nyní zača- začneme kolo koordinátorů. Vše máme se dlouhý seznam přihlášených do diskuse. Nejprve bych poprosila koordinátory, aby nezapomínali na to, že se máme i řádové členy, kteří budou chtít vystoupit. Lambére, máte slovo. Děkuji za slovo. Já budu stručný. Myslím si, že závěry z posledních měsíců, především z trialogu, jsou následující. Architektura nové politiky soudržnosti zůstane zachována, alespoň tak se zdá. Když se podíváme na to, čeho jsme dosáhli v posledních letech, na nové tematické, tematická zaměření, ty fokální body a tak dále. Já si myslím, že jistě to nechceme nějakým způsobem oslabit. Pokud parlament tvrdí, že chce mít ICT, tak asi pravděpodobně to má nějaký důvod. Když se podíváme na tu facilitu propojitelnosti, to je prostě skandální. Evropa by měla připravit novou éru, novou etapu, novou, nové formy pracovních míst, nové formy um, provádění jednotlivých aktivit prostřednictvím eh, ICT a tak dále. Ovšem my tam nemáme žádné finanční prostředky, ani jednu miliardu. Pokud jde o finanční prostředky, které máme k dispozici, snažíme se určitou koalici na regionální místní úrovni je čím dál tím důležitější. Na to bychom se měli zaměřit. To není žádné rozmělňování. Měli bychom se podívat spíše na možnost eh, rozšíření této koncentrace v minulosti. Se nám to povedlo, parlament eh, v podstatě bylo dáno za pravdu v tomto ohledu. A druhá věc, myslím si, že jsme na správné cestě, když podpoříte, že se budeme snažit do dohodu ještě před letní pauzou, tak aby jsme měli něco na papíře. Ano, můžeme to podpořit, když se podívá na všechny zúčastněné eh, strany v veřejném sektoru, podniky, průmysl vědomostní instituty a tak dále. Samozřejmě, že všichni hledají tyto signály. My nechceme riskovat to, že zde nebudou žádné programy, které by byly zahájeny včas. To je alespoň můj pohled, pohled EPP. Myslím, to by byl opravdu ten nejhorší scénář, kterému chceme zabránit. Doufám, že se nám povede dosáhnout po několika čteních výsledku, z trialogu a tím tento gordický úzel rozetneme. Ty, ty nejzávažnější překážky doufám, že se jim budeme moci věnovat potom do budoucna později. Několik otázek. To, co řekla Vzhledem eh, k tomu, co řekla Rada v rámci dohod ohledně MFF, zatím nevíme jasně, jak bude vypadat ten finanční dopad na členské státy. My ho teda nemáme, i by jistě máte k dispozici tento přehled. My bychom eh, velice rádi viděli tato čísla, jak to vypadá pro jednotlivé členské státy, pro jednotlivé fondy. Opravdu je pro nás obtížné pracovat za těchto podmínek, kdy máme buď nesprávné informace k dispozici nebo pouze nějaké odhady. Dále jste se zmínil o fondu ESF, Evropském sociálním fondu. Evropská komise podle mého názoru není až tak pružná. Ostatní aktéři rovněž ne. Rada má určité stanovisko, velice jasná procenta, my rovněž máme jasné, jasný postoj, ovšem komise podle mého názoru nic nedělá. Myslím si, že to rozhodně není odpovědný přístup. Když se podíváme na ta procenta, jste říkal, zmínil jste se o pružnosti, ovšem já osobně bych vás požádal o to, abyste konečně přistoupil k jasným krokům a povolal k tomu i své spolupracovníky, aby skutečně jsme začali pracovat na tom textu. Konstance jistě rovněž přijde s dotazy v tomto ohledu, že my, Evropský parlament, my se o něco snažíme, když jsme měli problém s, um, s Connecting Europe Facility, s tímto nástrojem, připravili jsme stanovisko, které právě v tom v tom období transferu finančních prostředků z um, kohezního fondu podle mého názoru bylo hodně nadčasováno. Ovšem, když se podíváme na další aspekty, na fond ESF, pokud byste byli pružnější, pokud by tam bylo více flexibility na vaší straně, tak bychom nemuseli být neustále opozici, prostě jinak budeme muset žádat jiný mandát. Děkuji. Konstance má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. To, že jste přišel k nám eh, do výboru, já si myslím, že to je dobrá příležitost pro to, abychom si jasně stanovili, kde se nacházíme v rámci tohoto vyjednávání. Eh, já si myslím, že je tak, jak eh, to vidím dnes, eh, tak pokud eh, to to tempo nezrychlíme v rámci trialogu, tak existuje nebezpečí, že to nestihneme do, konci, do konce roku. A to chci říci zcela jasně. Když jste tady byl naposledy, tak jsme byli plni euforie, že to rychle pokročí ku předu a já si myslím, že parlament udělal všechny svoje eh, úkoly, které měl. Všechno jsme eh, připravili s našimi vyjednávacími týmy, s našimi zpravodaji. My jsme připravili návrhy, my jsme ochotní ke kompromisu ale na někde či onde eh, chybí prostě ten výsledek. Já bych mohla vám dát mnoho příkladů, stejně jako pan Lambert. My prostě nejsme opravdu u těch fokálních bodů, tak jak o tom hovořil Lambert. My jsme eh, nehovořili o makrokondicionalitě a jak bychom mohli eh, dojít ke kompromisu z jedné strany světa na druhou stranu světa. My prostě diskutujeme o tom, zdali členské státy jsou ochotny nejenom tomu, aby doporučili eh, soudružnost, ale prostě my pořád už o tom hovoříme a dlouhé hodiny a není to na naší straně. Mm, to je také potřeba říci. Je potřeba to zrychlit. Rovněž se domnívám, že bychom měli diskutovat o tom, že eh, parlament tu není proto, aby prostě odmítal pozice, které e, zaznívají v členských státech. My jsme demokraticky zvolená instituce, my jsme spolu za konodárci a my nemůžeme dělat nebo se chovat, jako kdybychom neměli žádný mandát, nebo kdyby jako neexistovala nějaká dohoda. My můžeme postupovat eh, flexibilně, když se to vyvíjí tak, eh, že můžeme něco změnit. Eh, my se můžeme zde ve výboru tím zabývat a velmi podrobně, ale my se pohybujeme. Já někdy nabývám trošku dojmu, že na jiných místech je to obtížnější. A Nyní několik eh, připomínek ke závěrům eh, summitu, co se týče víceletého finančního rámce. Souhlasím s tím, co řekl pan Lambert. Jako všichni víte, velká část eh, těchto závěrů se týká spolurozhodování v rámci politiky soudržnosti. Já doufám, že budeme moci vůbec jednat zde na tomto místě. Protože já si dokážu představit, že rada řekne, eh, hlavy státu a šéfové vlád eh, promluvili a my prostě se nemůžeme dále eh, nikam hnout. Tak to není. Já si myslím, že musíme dospět ke kompromisům a musíme mít podporu komise. To, co vy jste řekli ohledně víceletých eh, rozpočtů a že tady existuje nebezpečí, že se to nedostane do víceletého finančního rámce, ano, máte pravdu, existuje tady riziko. My jsme si vědomi, eh, jaké z toho plynou důsledky. Ale na druhé straně je potřeba říci, že eh, v rámci jednání musíme dospět ke kompromisu. A máme před sebou ještě velký kus práce. Co mi ale není jasné, je to, zdali eh, si eh, členské státy jsou vědomy toho, že když eh, v rámci trialogu rychle nedojdeme k nějaké dohodě, takže parlament nemůže postupovat jinak, než prostě postupovat podle prvního druhého řešení. A to samozřejmě představuje obrovskou zátěž, pokud jde o, o čas. Takže já bych eh, chtěla říct a obrátit se na kolegy. Já se dokážu představit, ano, členské státy řeknou, ano, můžou souhlasit s určitým kompromisem, ale tak to úplně vždycky nefunguje. Já mám eh, někdy ten pocit, že ti, co podepsali Lisabonskou smlouvu, tak vlastně nevědí, co vlastně v té Lisabonské smlouvě je. To se týká politiky soudržnosti, to se týká spolurozhodování. A my se musíme nasadit eh, za to, že spolurozhodování bude opravdu tím spolurozhodováním a že musíme dospět ke kompromisům. My jsme často na straně komise jako parlament, proto já bych eh, chtěla, abyste nás v tomto směru mohli také podpořit eh, a že byste eh, fungovali jako pozitivní lobby v členských státech. Thank you, Ramana. Děkujeme. Ramana Nalesku. Děkuji za tuto prezentaci. Děkuji za to, že jste mezi námi, pane komisaři. Já vynechám úvodní slovo, tak aby kolegové měli víc prostoru pro otázky. Takže rovnou k věci. Myslíte si, že rozpočet, který máme k dispozici pro následující období pro politiku soudržnosti, bude dostatečný, tak aby tato politika opravdu dosáhla svých cílů, cílů, které jsme si stanovili v rámci strategie Evropa 2020? pro nás je velice důležité vědět, jakým způsobem přesně bude tento rozpočet přerozdělen. Přesně tak, jak toho byl pan Fanisteroj, jak to bude vypadat. Čísla pro jednotlivé státy, pro jednotlivé programy, to musí být jasně stanoveno. Další dotaz se týká rezervy. Co si komise o tom myslí? Jakým způsobem budou prostředky z této rezervy přerozděleny? To je další aspekt, který pro nás bude užitečný v jednáních a pomůže nám lépe pochopit eh, to, jak tyto následující programy budou koncipovány. A nyní k závěrům Evropské rady. V těchto závěrech se hovoří o tom, že Rada pro obecné záležitosti bude jednou za dva roky diskutovat o implementaci a výsledcích politiky soudržnosti. Předpokládáte, že to bude probíhat, jakým způsobem se bude organizovat rozprava. Uvažovali jste o tom, jak teda tato revize, eh, řekněme, ta eh, revizi, ten přeskum by mohl být zakotvený v legislativě. A dále jsou to jednání u pravidla N plus 3. My víme, že na radě přijali rozhodnutí pro Slovensko a pro Rumunsko. Bude muset komise nalézt nějaké praktické řešení, tak aby se snížilo riziko těch finančních prostředků, které jsou slíbeny pro programy stávajícího programového období. Máte již k dispozici nějaká řešení? Promysleli jste to? Máte pocit, že budou skutečně účinné a že pomohou oběma tímto zemím? Děkujeme. François Alfonsi má slovo. Ano, pokud jde o nějakou pomoc v rámci tohoto procesu přijetí MMF, víme, jaká je pozice Evropského parlamentu minulého týdne ze Štrásburku. Myslím si, že v tomto ohledu je velice zajímavé mít zde výměnu názoru. Pokud je, eh, jde o kohezní fond, eh, to zklamání na obou stranách je to, že hlavní obětí, pokud teda to bude vypadat tak, jak to vypadá, je právě ta teritoriální spolupráce, politika pro tuto oblast, protože zdá se, že tato politika prostě bude na úrovni předchozího období, když my v parlamentu i komise si přáli, aby ta orientace byla opravdu posílená tímto směrem. Proto první dotaz. Jak to zachránit, řekněme, tu situaci? Co si o to myslí komise? Tak, aby tato ambice nebyla obětí rozpočtových škrtů. A druhá ambice, to je i v tom kompromisu, pokud je o čísla to, je, ty, to jsou ty regiony, ty přechodné regiony, vytvořit tento rámec těchto regionů, které opravdu utrpěly škrty nejvíce. Ano, jednak je to záležitost, pokud jde o bezpečnost, ovšem jsou to regiony, které prostě mají ten společný, společný rámec. Proto bych se rád zeptal, jak to vypadá s ohledem na nová rozpočtová jednání, jak to vypadá u těchto přechodných eh, regionů a jakým způsobem myslíte, že bychom mohli tato omezení vyřešit v dalších jednáních. A pokud o proceduru, ten postup, Evropský parlament jasně projevil naše odhodlání, neakceptujeme ten způsob jednání, který byl nastolen. Myslíme si, že prostě pokud jde o obsah tak, a tu podstatu, tak eh, jsme prostě na straně komise. Ovšem, pokud jde o nějaké pravomoce, tak to, a to přetahování, tak to trochu vypadá, že jsme na druhé straně. Jakým způsobem by mohla komise udělat určité úpravy, tak aby tento projekt, tento návrh víceletého rámce byl akceptovatelný. Děkujeme. A nyní zástupce za QE. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, děkujeme za to, že jste mezi nás přišel do našeho výboru. Myslím si, že jistě jste si vědom toho, že nejlepší podporou regionální politiky je právě podpora Evropského parlamentu a především našeho výboru pro regionální rozvoj. Jistě vás nepřekvapí, když vám řeknu to, že pro nás ten kompromis, špatný kompromis Evropské rady je neakceptovatelným kompromisem. Proč? Protože do politik Evropské unie přináší ty škrty, které mm, prostě nyní zavádí na národní úrovni a tímto způsobem rozhodně neposílíme politiku solidarity, která v tomto období krize je ještě více potřebná než v minulosti. Trochu mě překvapily výsledky, pokud jde o výzkum, Mm, pokud jde o výzkumná střediska, protože zatím nemáme nějaké informace ze strany komise o tom, to znamená, že to bude vlastně Řecko, které ztratí asi o 30 Španělsko o 20 ty rozhodovací možnosti. To znamená země, které již platí velikou, velikou zátěží v této krizové situaci. A rovněž bych rád podpořil pana kolegu ministeru je, Evropský parlament musí hovořit jasným hlasem, musíme se k tomu vyjádřit. Ovšem, to je jenom za předpokladu, že zde budeme mít transparentní postup, že to nebude všechno takové nejisté, nejasné. Jakým způsobem může parlament přijít s nějakým jasným stanoviskem k rozhodnutí rady, pokud Evropská komise prozatím neposkytla žádné výpočty k pokud jde o rozdělení prostředků na jednotlivé státy, na regiony, jak bude vypadat, jak podle toho modele, kterého, modelu, který připravila Evropská rada. Bez těchto výpočtů, bez těchto čísel prostě Evropský parlament se nemůže jasně vyjádřit. Proto vás prosím, abyste nám všechny tyto prvky, tato čísla konkrétní přednesli. My už jsme o to žádali, proto to ještě a ještě jednou to opakuji dneska, tuto žádost. Poslední věc. Toto období je velice zajímavé. My vlastně vytváříme jurisprudenci toho, jak budou fungovat naše instituce v tomto novém rámci na základě Lisabonské smlouvy. Poprvé experimentujeme i v rámci spolurozhodování vidíme, jak, jaké problémy z toho vyplynuly na úrovni trialogu. A máme pocit, že Evropská rada v oblasti politiky soudržnosti překročila své pravomoce. A najednou v trialogu můžeme říci, že jsme postaveni před hotovou věc. Osobně si myslím, a měli bychom to objasnit i z právního hlediska. Myslím si, že určitá pravidla smlouvy byla překročena, porušena a opravdu to může vést k velice sporným situacím připojuji se i k tomu, co řekla Konstanc Krél, k tomuto bodu není normální, aby pravidla v oblasti spolurozhodování nebyla plně a totálně respektována. Evropský parlament prostě nemůže stát před hotovou věcí, jinak můžeme říci, že ten trialog k ničemu neslouží. Děkujeme pane kolego. A nyní pan komisář, prosím, aby se vyjádřil k těmto příspěvkům koordinátorů. Já si eh, myslím, že celý ten eh, proces je interinstitucionální, tak eh, chápu, že tam jsou určité zvláštnosti a že parlament žádá o posílenou roli. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co řekla Konstance a ohledně toho zrychlení. Takže co můžeme dělat, to činíme. My se snažíme to taky na tom pracovat, že na to máme taky zájem a to už eh, se vyjádřilo několikrát. Je důležité tedy tady skonstatovat, že musíme eh, zachovat architekturu, i když dojde ke škrtům. Jak můžeme eh, žít s těmi škrty, nebo jak s nimi můžeme být spokojeni. My s nimi nemůžeme být spokojeni. My jsme prostě uskutečnili návrh jako komise v roce 2011 a tento eh, návrh byl z našeho pohledu kompromisem. A eh, byla to tedy taková rovnováha také mezi tím, co chtěl parlament a také, eh, co jsme měli jako indikace od těch čistých přispěvovatelů. A v rámci MMF a rady, takže se to prostě směřuje to ve směru těch čistých plátců. Já si myslím, že tady se o to jedná a musíme tedy eh, počkat, jak to bude eh, vypadat s dalším jednáním. Nejedná se pouze o čísla, ale o jiné věci, které jsou také důležité. Eh, co se týče územní spolupráce, která zde byla zmíněna, co se týče jednotlivých vyjednávání, tak moje žádost by byla, v tom eh, smyslu, že chceme požádat eh, parlament, aby se tímto zabýval, protože v porovnání eh, s jinými rozpočty také v rámci politiky soudržnosti, tak takto územní spolupráce v absolutních číslech není tak významná, ale pokud je o obsah a dopad, tak je to otázka velmi důležitá. A pokud jde o finanční eh, doplnění, tak eh, to by se mohlo určitým způsobem pohnout. Jednotlivé regiony a částky. I zde jsme čekali více od eh, přidělení, ale tato kategorie existovala. My jsme řekli, je to pro, to, pro tuto lhůtu a musíme se podívat na to, jaký dopad to zatím mělo Prostě ty regiony tam jsou a jsou v rámci přidělení rozpočtu. A jedná se tedy o ty méně rozvinuté regiony. A tady se jednalo o například 7% a musíme být, musí se to rozdělit specificky podle jednotlivých eh, zemí. Ten náš návrh byl 5%, rada řekla 7% a k tomu byly ty diskuze. A tato částka v roce 2019 se tedy rozdělí na základě těch dosažených cílů nebo těch cílů, které nebyly dosaženy. Některé programy víme, tak tam ty cíle se dosáhnou a v některých případech se nedosáhnou. a které členské státy reagují pozitivně či negativně na ty jednotlivé programy a to souvisí se splněním cílů. To je tedy pro rok 2019. Reakce na hospodářskou situaci a na zaměstnanost, tak o tom jsme často už diskutovali. A to je, že se musíme zakládat eh, na číslech, opírat se o ně, a na regionální úrovni je to 8 až 10 a v budoucích eh, obdobích se bude jednat o to, jak to bude s rokem 2016. Tam dojde k úpravám v oblasti politiky soudržnosti. Tam se bude jednat až o 4 miliardy eur. A to je podnět eh, k zamyšlení a pro parlament je potřeba toto všechno zrevidovat v rámci rozpočtu a také tu koncepci eh, mm, víceletých rámců. A je potřeba také reagovat na vývoj, ke kterému dochází mezi jednotlivými obdobími, což je, myslím, velmi dobrá iniciativa prosazování toho, jestli to bude každé dva roky, posuzování na radě. To je další vývoj toho, co se podařilo v minulých období a to, aby pravidelně jsme se e, tím zabývali e, na radě, hlavně tedy pokud je o politiku soudržnosti. Jedná se o dvě oblasti rozpočtu a je k tomu formace na radě ministrů. Je potřeba se tímto zabývat. Ten model, který máme a podle kterého jsme postupovali, všechny členské státy na tom spolupracovaly, například Litva to bude znovu dělat a to v rámci Rady pro všeobecné záležitosti a že se o tom bude diskutovat. A ta diskuze ukázala, že se nám podařilo že se eh, provádí politika, nebo že se tato politika eh, eh, prodiskutuje na úrovni rady. Vy jste se ptali na konkrétní čísla. Jsou tady kalkulace členských států. Někdy se to liší co se týče čísel, já jsem poněkud obezřetní, protože ty věci stále ještě um, nejsou dokončeny. A proto je důležité se zaměřit na zásadní záležitosti. A co se týče nařízení, já mám poněkud obavy, že když se nyní soustředíme příliš na čísla, tak se odchýlíme od toho, co bude důležité. A to my nyní musíme dát věci na stůl. A nacházíme se ještě v procesu, kde je potřeba hovořit o horizontálních úrovních a vedou se diskuze na této úrovni. A já jakožto eh, komisař eh, tomu se toho nemůžu chopit. Ani nechci. Já jsem si vyslechl váš názor, pochopil jsem myšlenku a to je, že bychom eh, měli dát do pohybu trialog a že by se mělo přistupovat z návrhy a že se to týká i komise. My jsme eh, tu vaši myšlenku pochopili, bereme to na vědomí. Ale co se týče komise, tak jsou oblasti, které eh, nejsou v naší pravomoci. Já si myslím, že je důležité, abychom od sebe nebyli příliš vzdáleni. My jsme akceptovali, že budeme mít čtvrtou tematickou koncentraci. Já tady mám určité výhrady. A to, že když bude tematické soustředění na něco, kde se to tematicky nestanoví. A je potřeba ještě to definovat také, pokud je o regiony. To je to, co jsem měl na mysli. My se musíme soustředit na dosažení cílu 2020 a v našich eh, návrzích je důležité stanovit jestli tam to bude více či méně, jestli tam bude 20 či 50 rozpočtu a jestli budeme moci tyto prostředky na to vynaložit. Ale jestli tam bude 80 či 50, 60 tak tady máme tematickou koncentraci, kde nevíme, jak to bude obsahově vypadat. Takže to neodpovídá této myšlence. Je tady tedy prostor pro tu otázku, která tam zůstala, ale potom pokud jde o ty Prahy pro tematickou koncentraci nebo s čím se počítalo, tak z hlediska obsahu a zde vás eh, o to žádám, to musíme eh, stanovit a nesmíme zacházet dále. O, pokud jde o tu čtvrtou tematickou koncentraci, tak si myslím, že eh, pokryjeme eh, Evropský fond pro regionální rozvoj a necháváme volný prostor pro doplňující opatření, mm, což by bylo 80, 60 či 50 Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A teď je, kolegové, situace následující. 14 lidí chce položit otázku. Máme 45 minut. Když dáme panu komisaři minutu na odpověď, je to 45 minut. No, Nesmíme nikomu dovolit víc než dvě minuty, protože jinak to nebude možné, jinak to nestihneme, aby poslední člověk na seznamu dostal šanci mluvit. Takže vás prosím, abyste se opravdu drželi těch dvou minut. Paní Mukačiesk. Komisařu, já zgadzam se s pana stvěl... Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Já samozřejmě souhlasím s tím, že je důležité porozumění a prostě ta situace, jaká je mezi jednotlivými státy a zrušení více letého finančního rámce by bylo velmi nebezpečné, protože by to nezaručilo finanční prostředky pro již stávající projekty. Samozřejmě, že my jako Evropský parlament jsme součástí této diskuze a máme právo vyjádřit svůj názor. Pane komisaři, Existuje šance vyřešit eh, finanční situaci členských států? Existuje eh, možnost toho, že by se navýšil víceletý finanční rámec? Mimo jiné pro návrhy, které se týkají zemědělství a územní spolupráce. Rovněž bych eh, se chtěla zeptat, já jsem, já jsem z Podkarpatí, z tohoto regionu a neměli jsme dotaci pro celý region a to souvisí s právami v tisku, že existují nepravidelnosti při vyplácení eh, těchto prostředků. Také se hovoří o tom, že se nic eh, vyplácet nebude a má to dopad na celý region protože náš eh, sněm eh, neví, jaké dotace budou, existuje podozření, že to nebylo úplně všechno legální a já bych se chtěla zeptat, zali komise bude iniciovat proces, aby ty aby ty projekty, které byly v pořádku, aby mohly pokračovat, aby se eh, vyplácení financí nepřerušilo. Děkuji, já si budu hlídat čas. První věc, na kterou se chci pana komisaře zeptat, je, kdy dostaneme ta čísla. Rozhodnutí bylo přijato 7. února a teď už je konec druhé poloviny března. My jsme si udělali svoje vlastní prognózy, ale to je neoficiální. A to je opravdu špatné, protože to znamená, že nedokážeme odpovídat na otázky. Pokud eh, jde o to, kolik peněz dostane každá země. Za druhé, druhá otázka, Co uděláte? Já bych nechtěl být ve vaší kůži. Až pojedete třeba do výboru regionů. Ty peníze dostaly země, ne regiony. Mění se tím vaše vzorce nebo ne? Protože možnosti jsou dvě. Buď ty peníze zůstanou v příloze dvě jako teď, ale bude to dvakrát větší, a nebude se měnit váš přístup přechodu méně rozvinutých a více rozvinutých regionů. A nebo ty peníze dáte jinam. A co se stane s těmi penězi? Co se stane s těmi penězi z regionálního fondu a z fondu soudržnosti se v lednu nevyplatily vůbec žádné peníze. Takže je to problém rozpočtu v Evropě, protože je začátek roku, anebo je to nějaký závažnější problém. I v sociálním fondu v lednu prakticky nebyly žádné platby. Mnohokrát děkuji. Děkuji i Varsi. Vojta Koleniček. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, e, ja też bardzo ubolewam. Děkuji, pane komisaři. Já si eh, nemyslím, že je eh, dobré, že zbylo méně prostředků pro regionální politiku a pro zemědělství. My víme, že polská vláda navrhovala, aby se část prostředků z politiky soudržnosti eh, přesunula na rozvoj venkova. A to je plus minus jedna čtvrtina. Jak to vnímáte vy? když všude je méně finančních prostředků i pro politiku soudržnosti. Druhá věc, rozpočtový deficit, eh, tedy 52 miliard eur. Nemyslíte si, že to nebude vést ke škrtům v politice soudržnosti, eh, protože se to nemůže úplně zrušit, nebo zrušit eh, platby do smětelství? které už byly přislíbené, anebo eh, krátit prostředky pro ty již stávající eh, programy. My eh, víme, že máme dotace pro Polsko, jaké částky se jedná, tam došlo k nějakým nesrovnalostem. A jak to vypadá nyní? Protože polská vláda řekla, že se tyto finance odblokují ale ten proces stále ještě trvá. Kdy tedy můžeme doufat, eh, že budou tyto prostředky odblokovány? Eh, eh, Děkuji. pane komisaři. Já chci vyjádřit politování komisi přece netvoří nějaká skupina dobrodruhů. Pokud je o to, kolik vlastně dostaneme z toho, co se původně říkalo, já nevím, tam je velký rozdíl. Znamená to, že všechno ohrozíme. 23,4 škrty třeba na konkurenceschopnost. I u soudržnosti, u těchto položek, tam se to krátí o 8,4 Takže jeden z hlavních problémů v současné krizi, rozdíly mezi zeměmi a regiony, dostává méně než dřív, takže to je problém. A proto, pane komisaři, musíme začít mluvit o číslech. Ale zvlášť velké obavy v našem regionu vyvolává to, že podle trojky je deficit 6,6% a zadluženost 120% HDP, ale u nás je to v našem regionu jenom 0,4% a dluh 19%. Takže jak vlastně uplatňujeme makroekonomické podmínky u strukturálních fondů? Jak se to dělá? jaký pocit podle vás budou mít naši občané, naši voliči z toho, co se děje v naší zemi. Protože ty makroekonomické podmínky vůbec neodpovídají paktu stability, který trestá celou zemi. Nemáme žádná pořádná pravidla, jak ty makroekonomické podmínky napojit na pakt. Zamyslete se nad tím. Musíte najít nějaký způsob, jak napojit pakt stability a růstu na makroekonomické podmínky. Potřebujeme implementační pravidla, abychom netrestali Evropany, kteří tomu prostě nerozumí. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu komisaři. Stejně jako vy i další kolegové v této místnosti jsme byli zklamaní když summit rozhodl o té určité částce na politiku soudržnosti jako pan Goldman, jsem si všiml, co všechno na tom summitu rozdávali, třeba tu miliardu nebo půl miliardy, dohromady asi 13 miliard eur. Samozřejmě regiony a členské státy zřejmě budou chtít chránit své nejchudší regiony. A bohužel jeden členský stát, který se to nepokusil, bylo Spojené království. Protože když se podíváte na ten seznam těch dárečků, Spojené království nedostalo vůbec nic, pokud je o ochranu nejchudších regionů. Já vím, že jsme zatím nedostali oficiální čísla, ostatní kolegové už o tom mluvili, ale vím, že velšská vláda provedla své vlastní propočty a zdá se, že v dalším kole strukturálních fondů budou škrty přes 400 milionů eur. A také, pokud vím, britská vláda také dělala nějaké výpočty a je zajímavé, že dospěli ke podobnému číslu. Takže první otázka zní, jak Británie přidělovala peníze jednotlivým regionům. A za druhé, je tam nějaký vliv, protože mě připadá naprosto perverzní, že nejchudší regiony Wales, Skotsko a Severní Irsko stojí před velkými škrty ve strukturálních fondech. Takže nějaký vliv by tady byl určitě užitečný. A druhá otázka se týká našeho vlastního vlivu podle nařízení, která projednáváme. Já si myslím, že bychom se to, o tom měli pokusit víc. Například se říká, že členské státy by měly převádět 4%, ne 2% mezi regiony. A já si myslím, že to by také mohlo pomoct třeba Velsu, Skotsku a Severnímu Irsku. A chci se zeptat na váš názor. Podpořil byste vyšší procento, které by se dalo převádět mezi regiony? Vezmeme si ještě jednu otázku. Maria Likoj. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste sem přišel. Já mám tři dotazy a doufám, že budete tak laskav a odpovíte na ně. První dotaz. Eh, makropodmíněnost. Eh, moje kolegyně Konstance se na to zeptala, proč eh, v únoru se o tom hovořilo na radě v únoru. Já bych, chtěl vědět, jak, já bych chtěla vědět, v jakém momentu se nacházíme, jaká je pozice komise a jestli nakonec ta makropodmíněnost bude akceptována, jaký dopad to bude mít na rozdělení fondu. Dotaz číslo dva. Týká se to zprávy, eh, která se objevila v médiích minulý týden a to, že 55 eh, milionů eur ze strukturálních fondů a z fondů soudržnosti, tato částka ještě nebyla vyčerpána. A my jsme pouze rok od toho, že začneme s fungováním Paktu pro růst a zaměstnanost. A komise, jak na to nahlížíte vzhledem k současné situaci a k růstu, který máme, který činí 0,5 podle Eurostatu, tak nemyslí si komise, že by bylo vhodné, abychom s tímto začali, jestli neexistuje nějaká možnost pro pro tyto eh, fondy, anebo to dát do toho dalšího víceletého rámce. A dotaz číslo 3. Evropský sociální fond. V roce 2012 eh, zůstalo několik eh, programů nepokryto. Jak počítá komise, jak to bude vypadat v budoucnosti, aby se to nestalo, protože v roce 2013 všechny ty programy, které už byly přiděleny, tak aby opravdu mohly být dokončeny. Děkuji. Gracias, María. Děkuji, Marie, a nyní požádáme pana komisaře, aby odpověděl. Máte minutu na osobu, to znamená, že to nějakých sedm minut. E, takže nejdříve dohromady. Po rozpočtu 2013, já jsem to e, pochopil tak, že e, to bude také součástí jednání pro víceletý finanční rámec. A zda ty možnosti byly zcela vyčerpány tak já si myslím, že do částky 11 miliard se s tím dá počítat a já si myslím, že tam z toho můžeme něco eh, vzít, to, co jsme měli v minulosti, protože v minulosti například v naší oblasti jsme měli 12 miliard eh, a těchto 12 miliard jsme převedli do tohoto roku. A e, takže z roku 2011 se to převedlo do roku 2012. Tam došlo k určité akumulaci. Takže my to e, přesouváme, e, převádíme finanční obnosy e, z jednoho roku na druhý. Samozřejmě potom s tím souvisí určité problémy, pokud jde o jednotlivé programy a pokud jde potom o to, abychom poskytli ty jednotlivé platby. A e, vždycky to odpovídá tomu jednotlivému rozpočtu. E, a ten roční rozpočet není nic jiného, než to, že mm, máme ty prostředky pro ten eh, další rok na základě víceletého finančního rámce. Na základě toho, co víme, že eh, máme informace o českých státech ohledně očekávaných příjmů. A bylo tedy třeba se dohodnout interně s členskými státy. A já si myslím, že je dobré, že došlo k akumulaci této částky. A to je důležité zmínit, protože došlo i ke snížení. To, je, to bylo tedy v popředí. A potom, pokud jde o nějaké to přerušení, tak opakuji to, co už jsem řekl polským médiím. Během posledních dvou let jsme přerušili přes 100 Eh, programu je několik zemí, kde jsme k žádnému přerušení nedospěli, ale tam, kde k tomu přerušení jsme museli přistoupit, tak to je proto, že tam eh, prostě k tomu byly určité indikace. A z těch 190 přerušení, které trvaly maximálně 6 měsíců, tak dva či tři byly zcela uh, suspendovány Eh, protože tam došlo k eskalaci. Takže tady máme šest eh, měsíců a většina právě těch problémů se během těch šesti měsíců dala vyřešit. Polsko. Tady se jedná o 20 eh, podílu na rozpočtu a mm, z toho celého přerušení to byly 2, či 2, 3 takže ty polské kontroly fungují, ty struktury. Ale tam bez pochyby musíme si uvědomit, že když k nějakému problému dojde, tak je potřeba rychle reagovat. A to je, když eh, je tedy tím, to je tím dopadem. Je potřeba mm, se zmínit o tom, že naši kolegové a kolegyně pracují pod velkým tlakem, také aby byly k dispozici těm jednotlivým úřadům a aby mohli ty záležitosti vyřídit co nejrychleji. Makropodmíněnost to je, eh, se týká stavu dalšího vyjednávání. Je to tedy vliv na přerozdělení nebo rozdělení finančních prostředků. Byl by to tedy teoretický vliv v případě, že by došlo k makropodmíněnosti v tom případě, když se nedodrží ta eh, podmíněnost eh, v budoucnosti, tak by to mohlo mít důsledky pro přerušení výplat. Ale Jinak eh, to se tedy týká toho dopadu. A potom zde padnul dotaz, který se týkal toho, že se mohou převádět prostředky mezi stejnými regiony na národní úrovni, ale ne mezi rozlišnými rozličnými regiony. Je to tedy faktor hlavního města, jedná se o 3 A to má sloužit především oblasti výzkumu tak aby existovala eh, dodatečná přidělení finančních prostředků. A v rámci vyjednávání se zaměříme na to, jak se budou rozdělovat prostředky v jednotlivých oblastech. takže nemůžeme vyloučit, že by se potom tyto prostředky daly dále regionům. Potom 55 miliard, které zde byly zmíněny, takže zde dochází k nedorozumění. Neexistuje eh, žád, neexistují prostředky, které by nebyly k dispozici. Ale ta celá částka se dá na různé lhůty nedá se to jenom členským státům, ale přidělí se to jednotlivým programům. A v průběhu roku se z tohoto uh, uh, účtu budou brát prostředky a bude se to přidělovat jednotlivým projektům. A potom ten další krok je, že když ten projekt je vyřešen, tak potom jsou ty žádosti o platbu, tak potom dojde k té platby. Takže těch 55 miliard, to bylo, myslím, na konci roku 2011 a v té době to ještě tato částka nebyla přidělena konkrétním projektům, ale už to bylo rozpočtováno. Takže zde můžeme hovořit o tom, že to nebylo přiděleno jednotlivým projektům, ale počítalo se s budoucím uplatněním, že už v tom bylo jasno. Ale to neznamená, že dochází k úpravám, nebo že se mohou tyto úpravy provádět tohoto, mm, těchto nevyčerpaných eh, financí. A chtěl bych znovu poukázat na to, že ty prostředky, které jsou eh, v rozpočtu a že se dají čerpat, 1 plus 2, 1 plus 3, tedy dva roky či tři roky po konci finančního období. Já si myslím, že zde dochází eh, k nedorozumění, jak to vypadá s financemi v rámci regionální politiky. Že zdá se, jako kdyby se nevědělo, na co se to použije. Ne, je to přesně naopak. Děkuji. A ještě zde máme sedm přihlášených do diskuse. Dvě minutky musíme opravdu respektovat velice striktně. Petr Luhan. Eh, děkuji. Já si Eh, velmi vážím toho, že pan komisář se snaží o otevřenou komunikaci a že my jsme součástí tohoto procesu. Já bych vám chtěl položit dvě velmi specifické otázky. Vy jste hovořil o pravidla, pravidlu 1 plus 3 a že to bezpodmínečně nepřispěje k tomu, že dosáhneme větší ekonomické účinnosti. V každém případě některé eh, země mají eh, problémy s eh, absorpcí, ale vy jste neřekl nic o tom, co by se dalo zlepšit, pokud je o public acquisitions, protože přes 30 problémů jsou právě z této oblasti. A vy jste se nezmínil vůbec o tom, co by mohla komise navrhnout v této oblasti a jak by do toho mohly být zapojeny členské státy tak, aby existovaly eh, jednotné postupy, jednotná opatření. A potom otázka better spendings. Samozřejmě to vede k větší flexibilitě, ale máte nějakou eh, konkrétní analýzu ohledně toho, jakým způsobem by se měl investovat, jaké druhy investicí, jak se můžou co nejlépe ty prostředky financovat, aby to pro nás byla také použitelná kritéria. Děkujeme. Erika Maner. Komisárle. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Jsem opravdu nesmírně ráda, že tato rozprava probíhá dneska. Dovolte dvě otázky k tomu, co bylo řečeno, pane komisaři. Ráda bych vám nejprve poděkovala, protože jste bránil rozpočet pro regiony, pro pohraniční regiony a myslím si, že my, náš výbor regi, my jsme vždycky se snažili eh, prosazovat větší regionální spolupráci. Vždycky jsme volali potom, aby jsme zde měli 7% rozpočtu, který by pokryl tuto problematiku. Bohužel rada nebyla dostatečně přesvědčená o důležitosti této regionální spolupráce. Jak již bylo řečeno kolegy z našeho výboru, myslím si, že bychom měli nadále vyvíjet tlak, měli bychom se snažit prosazovat tento náš cíl. Dále bych vám ráda připomněla hlasování z minulého týdne. Bohužel prostě zatím nemáme čísla k dispozici, které se týkají této spolupráce na regionální úrovni a to je mi velice líto. Další bod, o kterém bych se ráda zmínila, jsou izolované regiony, regiony, které jsou málo osídlené a podle mého názoru této problematice ráda nevěnovala dostatečný, dostatečnou pozornost. To, že máme nedostatek prostředků, je zásadním problémem pro tyto regiony. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Josef Matula má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Pane komisaře, nebudu opakovat to, o čem již hovořili kolegové, například um, veřejné zakázky, Spíše něco k obavám, které mám u škrtů pro politiku soudržnosti, zemědělskou politiku. Dále je to přeshraniční spolupráce, tam rovněž se obávám toho, že dojde ke škrtům regionální spolupráce, teritoriální spolupráce tím bude postižena. My jsme vytvořili v našich regionech určitou úroveň očekávání v průběhu těchto rozpráv a najednou jsme zklamali. Chápeme to, co říkáte, že bychom měli nadále pokračovat, bojovat za tyto cíle. Všem byste asi jediným, jediným komisařem, který podporuje to pravidlo N plus 3. Proto bych se rád zeptal, zda byste to mohli ještě nějak rozvést, zda ta situace je opravdu tak závažná, že jste jediným s komisařem, který to podporuje. A další věc, která mě velice zneklidnila, hovoříte o tom, že 40 nového víceletého finančního rámce by se měl využít až po roce 2020? To mě nutí položit si otázku, když plánujeme nějakou rezervu od samotného teda počátku a druhá věc, budeme teda začínat až tak pozdě v rámci tohoto nového rámce až v roce 2020. Skutečně je tomu tak jistě. Vy víte, jak to vypadá, jaký je stav i v rámci dohody o partnerství a tak dále. Situace v členských státech. Ovšem, já mám pocit, že prostě tímto pádem bychom začali příliš pozdě. Děkujeme. Další kolegyně má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Ráda bych vám poděkovala za tuto nesmírně zajímavou výměnu názorů. Zmínil jste se o rozpočtovém rámci. Hovořil jste o navýšení fondů navýšení finančních prostředků pro zaměstnanost, pro výzkum. Zmínil jste se o škrtech především pro zemědělství. Všem jistě je zde určitá objektivní situace, která se týká přerozdělení fondů a poskytnutí fondů pro kohezní politiku. Ovšem, pokud jde o inovace, o zaměstnanost, o výzkum, Zná se, že tam došlo k nějakému navýšení, ovšem to, co vidíme v rozpočtovém rámci, když to analyzujeme, zjišťujeme, nám neumožní dosáhnout a splnit cílu, které jsme si stanovili v oblasti spolupráce pro agendu 2020. To je podle mého názoru závažné, protože v tomto období více než kdykoliv v minulosti potřebujeme zabrat v těchto sektorech. Pani Krell se o tom již zmínila. Máme k dispozici silný mandát pro politiku soudržnosti, Evropský parlament minulý týden hlasoval ohledně tohoto usnesení rozpočtových rozhodnutí rady. Proto tento text, který jsme odhlasovali, je nesmírně důležitý. Nejde o nějakou aroganci. My jsme přesvědčeni o tom, že musíme jít tímto směrem, protože jsme již udělali veliký kus práce, podrobné práce. Moje otázka. Hovoříte, že zde neexistuje nějaká kontinuita mezi jednotlivými programy. Máte pocit, že absence této kontinuity je i v jiných oblastech, řekněme možnost, teoretická možnost existence finančních prostředků, které byly slíbeny a těch, které skutečně obdržíme. A pokud jde eh, o snižování fondu, možná právě došlo k snížení finančních prostředků u těch zemí, které nebyly schopny, které nebyly schopny absorbovat tyto finanční prostředky pro stávající agendy. Itálie například nevyčerpala veškeré částky. Bude Itálie penalizována tímto? Co to je předmětem otevřené debaty? Pokud jde o tematické koncentrace těch tematických celků, tam jsem pochopila, pane komisaře, potřebu zachovat organizaci tímto způsobem. Ovšem, myslím si, že je rovněž důležité zavést určitý pružný přístup, protože pokud zde žádná flexibilita nebude, tak nedosáhneme cílu Lisabonské agendy. To rovněž bylo organizováno na základě eh, těch jednotlivých aplikací. Makropodmíněnost. Eh, Oli Ren hovořil o tom, že kritéria by měla projít přeskumem, pokud jde o pakt stability, především v oblasti investic. Komise nyní dělá veliký eh, krok vpřed tím, že aplikuje pakt růstu a stability. Ovšem u těch rozpočtových ujednání došlo k rozmělnění v této oblasti. Jak se na to skutečně díváte? Děkujeme, říká eh, paní předsedkyně, bohužel čas jsme překročili a nyní další kolega. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, děkuji za to, že jste mezi nás přišel a jste ochoten odpovídat na naše dotazy. Nebudu hovořit dlouze, rád bych si spíše vyslechl vaše poznámky. Moje otázka se netýká čísel, ale spíše obecného nařízení. promiňte, obecných, obecné regulace toho, jakým způsobem bychom měli přistoupit k efektivnímu, účinnému využívání rozpočtových prostředků. To není předmětem trialogu. Víme, že některé regiony již začaly pracovat v této oblasti, připravují kontrakty na národní úrovni. Proto se chci zeptat, eh, pane komisaři, zda víte, jak to vypadá, v jaké etapě jsou jednání členskými státy k tomuto tématu. Děkuji, na, děkuji za odpověď. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Další přihlášený do diskuse. Nee, das ist nicht. Doch, es ist es. Okay, Entschuldigung. Ja, sorry. Ähm, Herr Kommissar. Pane komisaři, já si myslím, že přistupujete velmi eh, defenzivně eh, jako eh, komise v této záležitosti, o které se bavíme. Já bych se chtěla zeptat v Rakousku. Eh, když vy jste byl v Rakousku, tak hlasoval jste eh, pro eh, rozpočet eh, v případě, že ten rozpočet nebyl pokryt, nebyl pokryt příjmy, příjmy z daní či z půjček. Protože my se v této situaci právě nacházíme. Eh, my eh, máme tady prostě eh, mezeru, se kterou musíme pracovat. Máme tady fiskální pakt, který nám něco předepisuje a právě vaše země či moje země, my jsme to velmi vehementně se o to zasazovali. A týká se to i ostatních zemí. Je to tedy situace, kdy komise řekne, prostě to tak nejde, nezávisle na těch číslech. My potřebujeme, aby vy jste se jako komise takto e, o to zasadili. A to mi chybí. My máme 960 e, miliard a řekněte, jaký by to měl dopad na e, soudržnosti a kdyby to bylo 908 miliard a my nevíme, co z toho nakonec bude a jaký to má účinek a má to dopad na celou, eh, na celou otázku fondu soudržnosti. My musíme počítat s tou nejhorší možnou situací. Já jsem eh, z takového eh, regionu, kde právě se touto problematikou musíme zabývat a prostě co máme k tomu lidem říci. Eh, mandát rady. Mandát eh, rady se týká toho, že bylo, eh, bylo tedy stanoveno více v rozpočtu, než s čím se tedy počítalo. Takže je to tedy vlastně i zásah do našeho mandátu. A jak s tím budete nakládat? Děkujeme. Karim Madeli. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane komisaře, mnoho kolegů již se o tom zmínilo, vy znáte náš postoj Evropského parlamentu, pokud je o rozpočet. Evropa prostě si zaslouží mnohem více než tento osekaný rozpočet. Sdílí mnoho věcí, jednak pokud je o zklamání, té, ta obálka pro regionální rozvoj, to jsou oblasti, které nejvíce utrpěly krizi a nemáme dostatek finančních prostředků. Je to taková fatalistní atmosféra, vážený pane komisaře? a já si myslím, že proto bychom měli společně budovat budoucnost, jak jste správně řekl. Hovořil jste o mladé generaci a já bych vám poskytla takový klíč. Eh, určitá, určitě energetický přechod, to je pokrok našeho století, toto je něco, co bychom měli udělat v Evropě, to bude taková energetická spruha. Ano, hovořili jste zde o energetické politice, obnovitelné energie, hovořili jsme o energetické účinnosti, dále je to reindustrializace, dále jsou to záležitosti um, sociální, které jsou propojeny s touto problematikou. Ano, čili domnívám se, vážený pane komisaře, že těmto tématům se musíme věnovat naplno v současné době, protože zde máme jednak nedostatek zdrojů a jsme přitlačení ke zdi tato transformace by měla být zásadní, pokud je o energetický sektor, tak abychom dosáhli těch našich cílů, pokud je o snižování uhlíku, pokud jde o novou ekonomiku a tak dále. Pokud je o oblast ochrany životního prostředí, vidím se trošku obavy ohledně těch tematických koncentrací, rada to chce zachovat za každou cenu. Ovšem vidíme zde ten špatný kompromis mezinárod... víceletého Eh, finančního rámce. Zná se, že rada prosazuje tematické celky, především ty, které utrpěly tím mechanismem propojení. Snažíme se, vážený pane komisaři, o optimální hodnocení celé situace. Ovšem, myslím si, že bychom měli jasně říci, že potřebujeme i integrovaný rozvoj a využít veškeré nástroje v této oblasti. Komise by měla být jakýmsi pedagogem, který vysvětlí členským státům ty nástroje, které máme k dispozici na místní úrovni, které by měly být integrovanými nástroje, které jsou často velice komplikované. Čili je zde takový mm, takový bulvár, který máme k dispozici, ovšem nyní nás čeká ta práce, musíme si vyhrnout rukávy. Není to za dva roky, za tři roky, musíme jednat nyní, protože prostě zase promrháme tuto reformu, která nás čeká. Čili opravdu doufám, že tím dynamismem ten pane komisaři. Děkujeme. Já stručně, já jsem z Baleárských ostrovů ve Španělsku a Eh, historicky všechny ostrovy o to žádali. My nesouhlasíme s limitem 150 km pro přeshraniční spolupráci. My nesouhlasíme s tímto limitem, nechápeme vysvětlení, protože to vede k tomu, že ostrovy jako Balearské ostrovy nemohou se zúčastnit eh, tohoto fondu, eh, který by nám tak pomohl a obohotil nás ve významných projektech. Ve smlouvě se říká, že eh, ostrovy by měly být kompenzovány, hovoří se o územní a politické soudržnosti, to tam je poprvé zmíněno, ale stále jsme diskriminováni ze strany tohoto fondu. Ve zprávě, kterou eh, představil parlament, se řešila tato překážka, protože tam se psalo, že by se toto, tento limit eh, vyškrtnul pro ostrovy a proto já nechápu, proč rada stále eh, trvá na tomto fondu. Byla to žádost eh, španělské vlády, také řecké, portugalské vlády a mnoho kolegů a kolegyň, také Finsko. Máte v úmyslu ještě něco udělat, nebo prostě jen tak se točíme v kruhu? Um, Děkuji, paní předsedkyně, já budu velmi stručná protože opravdu už nemáme čas. Já jsem vyrozuměla, že komise má metodologii, aby se zajistilo, že členské státy nebudou mít jenom ony odpovědnost za distribuci těch prostředků mezi regiony a na tom vám velmi záleží. A zajímalo by mě, jestli komise může zajistit, že když členské státy dostanou flexibilitu pro přidělování prostředků, nebo jestli dostanou flexibilitu pro přidělování prostředků podle svých priorit. Slyšeli jsme něco o číslech. Ve Spojených království, království se v tisku strašná spousta čísel Kdyby se přidělovaly větší prostředky určitým oblastem podle počtu obyvatel, znamená to, že některé méně obydlené oblasti dostanou, nedostanou nic. Jak budete, nebo jak udržíte pod kontrolou ty věci? To znamená, jak zároveň dáte lidem flexibilitu a zachováte kontrolu. Dobře, děkuji. A není pan komisař. Poslední šance přesvědčit nás denke, eh, vielleicht noch einmal diese Unterschiede. Ještě jednou k tomu rozlišení mezi commitments a payments, takže závazky a platby, protože už v tom eh, předchozím eh, závěru se toto takhle, takhle se k tomu přistoupilo, závěry tedy hlav států a šéfů vlád. Pokud je o přislíbení, závazku eh, hlavou stát a šéfů vlád od roku 2007 do roku 2020. Eh, týkalo se to 9, 9, 9, 9, se to částky 908 miliard. Takže ta, eh, ty částky, které jsme měli, takže se mohlo jít přes 908 miliard. A to se mohlo potom použít na ty další roky. A to je tedy eh, ta otázka toho vztahu. Co se týče těch 40%, o kterých jsem hovořil, tak to není nic jiného než to, že my de facto, co se týče plateb, máme lhůtu vlastně, která činí 10 let. A když se podíváme na zkušenosti, které máme s realizací projektů, jak to vypadá na konci lhůt, a počet realizovaných projektů, které samozřejmě se potom zvyšují. A potom i ty platby. Tak je jasné, že potom na konci té lhouty se musí přistoupit k vyšším platbám než na začátku. A to je ten důvod, proč jsem hovořil o deseti letech. A my jsme vycházeli z velmi konzervativního výpočtu. Týkalo se to tedy těch 40 eh, rozpočtu, že by to spadalo teprve do této lhůty. Ale je to na členských státech, aby tento proces zkrátili. A to je v našem zájmu a to je eh, ta otázka N plus 3 já nechci říct, že to není tolik eh, férové, ale prostě ten eh, tlak, aby se ty projekty ukončily, aby se prostě na tom takto pracovalo. Abychom mohli vyjít z toho, že po 2020 bude další program a že budou další projekty. Aby svět eh, prostě nepřestal s politikou soudržnosti. Musíme ukončit projekty, protože potom se uskuteční další projekty a pokud budeme mít to uh, období, která se budou překrývat, která budou činit tři roky, tak potom tady existuje riziko, že paní Manesku o tom hovořila a také uh, to bylo zviněno zde panem eh, Lohan, Luhanem. Týká se to doporučení rady například pro Slovensko a pro Rumunsko, musíme nalézt nějakou možnost. My jsme eh, ochotni zrevidovat tuto možnost a abychom mohli uspokojit tato přání. Ale zatím se nemohu prezentovat žádný výsledek, že musíme eh, proskoumat jednotlivé alternativy. A musíme zabránit eh, změnám, pokud jde o předpisy. Co se týče eh, public procurement, tak eh, u nás je důležité přistoupit k zjednodušení. Důležité je to v Rumunsku, zatím se to tak děje, ale nejsem úplně informován o poslední situaci. Například jednotné eh, mezinárodní systémy pro zakázky, aby se používaly stejné formuláře pro zadávání veřejných zakázek. A potom, co se týče eh, kvality a co nejlepší návratnosti finančních prostředků, tak bohužel vám nemohu dát žádnou paušální odpověď. My máme eh, zájem o to, aby eh, část finančních nástrojů a rozpočtu z této oblasti, tak samozřejmě abychom to mohli navýšit. A v probíhajícím období to bylo 10 miliard které se mohly vynaložit, ale záleží to samozřejmě na jednotlivých možnostech. My bychom se ale přáli, aby v tom dalším období se jednalo o 30 až 40 miliard pro toto eh, téma a aby to mělo další eh, pákový efekt. A jestli to bude záležet na nějaké záruce, to záleží na jednotlivých eh, zemích. Existují tady samozřejmě ty různé reference, které musíme zohlednit a které jsou specifické pro jednotlivé země. A musíme dále pracovat na kvalitě politiky. Já bych chtěl eh, poděkovat paní Maner, že se zmínila o územní spolupráci. Já jsem si vědom eh, toho, že také parlament nepředložil žádné konkrétní číslo, ale že to záleží na okolnostech. Sestavení rozpočtu, fondy, Jestliže Lisabonská strategie neměla očekávaný dopad, tak to znamená, že jsme včas nemohli implementovat, neimplementovali evropské cíle na národní a na regionální úrovni ale že jsme zůstali prostě na té nejvyšší úrovni. A to pro některé státy a regiony není dostatečně ambiciozní. E, flexibilita nesmí být chápána mylně. Ty návrhy, které leží na stole, zaručují, že vzhledem k okolnostem na místě se může hned implementovat, například v případě energetické účinnosti. A potom pokud je o spolupůsobení na místní a regionální úrovni, to my samozřejmě podporujeme, my víme, že zde je parlament na naší straně. Ale víme, že v jednotlivých státech se k tomu přistupuje s odlišným nasazením. V jednotlivých eh, státech eh, máme také odlišný přístup, pokud jde o pravomoci, které plynou eh, z ústavy na regionální úrovni, a místní úrovni. Protože třeba eh, v nějaké zemi existují pravomoci na regionální úrovni, ale potom v jiné zemi k tomu není ta odpovídající administrativní kapacita. Existují odlišné podmínky které mohou být buď výhodou či nevýhodou v rámci regionální politiky. A někdo, kdo eh, pochází z místní či regionální politiky, tak eh, samozřejmě je proto, aby se eh, přenášely kompetence tam, kde to prostě je smysluplné. Také samozřejmě je potřeba zde se zmínit o lepším vynaložení prostředků a prostě nejdříve je to potřeba ošetřit a členské státy musí být eh, schopny eh, toto regulovat a také mít proto odpovídající prostředky. Jednání s členskými státy. Já si myslím, že je to na dobré cestě i v těch eh, zemích, například eh, kde je politický vývoj odlišný, například došlo k přerušení, jako například v Itálii, na administrativní úrovni ty věci pokračují dobře ku předu. Ale samozřejmě tady existuje určitá nejasnost ohledně e, struktury e, ve vládě. Samozřejmě to není žádoucí, ale i přesto to postupuje dobře. A potom, co se týče rozpočtu, tak si myslím, že se mnou budete souhlasit. Na evropské úrovni je třeba skonstatovat, že nemůžeme vytvářet eh, žádné dluhy, že nemůže dojít eh, k žádným Eh, Milka, 94% jde do členských eh, států. Takže když eh, ten rozpočet bude menší, tak to bude mít samozřejmě dopad na iniciativy a na aktivity přímo na místě. A bude to mít dopad i na občany. Pokud jde o těch 150 kilometrů, tak o tom se stále diskutuje. Komise eh, zde je flexibilní, ale musíme odlišit, co je bezprostřední spolupráce a co je spolupráce v nějakém větším programu. Baleárské ostrovy zde mají velké možnosti, ale ten systém musí být eh, položen na stůl. A to se musí mm, se tedy bezprostředně za to převzít odpovědnost. Já vám eh, děkuji a Doufám, že se v budoucnosti znovu setkáme během eh, příštích měsíců se dospěje k určitě eh, důležitým rozhodnutí a eh, chceme, aby komise spolupracovala ruku v ruce s parlamentem. A jsme rádi, že jste, pracujete s takovým nasazením. Já si myslím, že máme určitě společný zájem, abychom měli řádný rozpočet, abychom ho měli co nejrychleji a aby abychom eh, uskutečnili cíle, aby to bylo dobré pro naše občany. Děkuji. Thank you, Děkuji, pane komisaři. Nezapomeňte, že jste vítán kdykoliv mezi nás budete chtít přijít. My si vás rádi poslechneme. Chci vám mnohokrát poděkovat za váš čas a za ochotu odpovědět na všechny otázky. Rozhodně spoléháme s vaší podporou v komisi a jsem si jistá, že společně se nám všechno podaří. Kolegové, Sejdeme se tady 15.30 a budu mít diskuzi s rumunským místopředsedou vlády a s ministrem pro fondy EU. Přijdou mezi nás dva členové rumunské vlády a budou diskutovat o budoucnosti politiky v Rumunsku. Děkuji.